výročí 220 let od přijetí té ústavy, která tehdy platila. Teď tedy budeme pokračovat s hlasováním. Pan Chacimarkakis k udělení absolutoria k obecnému rozpočtu Evropské unie. U komise je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Práva byla přijata a blahopřeji panu zpravodaji. A teď budeme eh, jmenovitě hlasovat o rozhodnutí číslo dvě. Audiovizuální agent a kulturní agentury. Hlasování otevřeno, hlasování končí. Přijato. Rozhodnutí číslo 3, Exekutivní agentura pro konkurenceschopnost a inovace. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Rozhodnutí číslo 4, Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele. Jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Rozhodnutí číslo 5, výkona agentura pro transevropské dopravní sítě. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Výkona agentura pro Evropskou výzkumnou radu. Můžete hlasovat jmenovitě. Hlasování končí. Přijato. Rozhodnutí číslo 7. Výkona agentura pro výzkum. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Jmenovitě, prosím, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Můžete zvednout ruku pro, proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě, jmenovitě můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Hlasování číslo, o návrh číslo 8. Pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Jmenovitě můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Odstavec 78 jmenovitě. Hlasování končí. Přijato. Odstavec 79 jmenovitě můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Odstavec 80 jmenovitě, můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Odstavec 81. Někdo má slovo? Já mám já potřebuji pomoc, protože se mi nepodařilo eh, hlasovat. Paní předsedající, eh, odstavec číslo 81, zase jmenovitě, můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Odstavec 82, jmenovité hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5, jmenovité hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, jmenovité hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Můžete hlasovat. Hlasování končím. Přijato. Celý návrh usnesení, jak byl pozměněn, jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Hlasování končí. Práva byla přijata a já blahopřeji panu zpravodaji. A nyní máme na pořadu jednání zprávu Marka Kese o zvláštní zprávě účetního dvora v kontextu udělení eh, absolutoria komisy za rozpočet na rok 2009. Odstavec 51, kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 61, kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto celý návrh usnesení jmenovitým hlasováním. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji, to bylo téměř jednomyslné. A nyní máme na pořadu jednání hlasování o zprávě pana Italy o udělení absolutoria za rok 2009 obecný rozpočet Evropské unie, Evropský parlament. Budeme hlasovat o návodu roznotí. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. A teď návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Odstavec číslo 5, jmenovité hlasování, kde pro, Hlasování končí. Zamítnuto. Ne, předsedající se omlouvá, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací eh, návrh 2 odpadá, takže pozměňovací návrh číslo 5 jmenovitým hlasováním. Hlasování končí. Zamítnuto. Potenciální návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato. Pozměňovací číslo 7. Jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Končí hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 86 jmenovitým hlasováním. Hlasování končí. Přijato. Odstavec 87 v šesti částech, nejprve první část pro, proti, drželi se přijato, druhá část pro, proti, drželi se zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pátá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací číslo 15, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 90 jmenovitým hlasováním, kde pro. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 16 jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 8, tím hlasováním můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9, jmenovitě, prosím, můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 17. Jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 18. Jmenovitě můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10, jmenovitým hlasováním. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11, jmenovitým hlasováním. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 12, jmenovitým hlasováním. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní odstavec 119 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 129. Je k tomu ústní pozměňovací návrh od paní Luling. Děkuji vám, paní předsedající. Jménem naší skupiny bych chtěla předložit ústní pozměňovací návrh k tomuto odstavci. Je to spíše technická záležitost, ale ne úplně bezvýznamná. Navrhuji, aby body I, I, I a I, I, I, já nevím, proč jsou tak, se takto, aby tam byl minulý čas místo budoucího čas. Takže opatření, která jsou zmíněna v této části, byly zavedeny již před dlouhou dobou, před více než dvěma lety a proto tedy nemá cenu požadovat něco, co by se mělo stát v budoucnosti, pokud to jsou věci, které se již uplatňují Myslím, že tento stihodný parlament by eh, mohl přijmout takovou logiku, takže to bude znít následovně. Evropský parlament poznamenává, že možnost získat snížený předčasný důchod po 55 letech a penzijní práva byly zrušeny. Odchod, věk odchodu důchodu se zvyšuje na 60 a 63 let a akcionáři fondu tedy byli vyzváni a tak dále a tak dále. Grazie, onorevole Lulling. Ci sono Děkuji za vysvětlení a za předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Je někdo, kdo pro? Eh, paní předsedající říká, že to je na dvě části, že první část pro, proti, druhá část jmenovitým hlasováním a můžete hlasovat. Il voto è chiuso. Hlasování končí. Přijato. Ostavec 130 na dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit, protože jste nezvedali ruce, takže druhá část. Elektronicky prosím. Hlasování končí. Přijato. Odstavec 1.3.1 na dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 132 na tři části. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, podle mě e, zamítnuto. Dobře, tak to ověříme. Můžete hlasovat elektronicky. Hlasování končí. Zamítnuto. Třetí část, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, můžeme ověřit i to poslední hlasování, ale jinak zvedejte ruce, protože není možné říct, jak to dopadlo. Elektronické hlasování končí. Zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 143 jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. A nyní eh, budeme hlasovat o celém pozměněném návrhu usnesení. Elektronicky můžete hlasovat. Hlasování končí. přijato a já blahopřeji panu zpravodaji. Relazione Rivellini sul discarico dell'esercito. Zpráva Revoliny k udělení absolutoriuma za rok 2009 pro e, radu, rozpočet rady, souhrný rozpočet eh, rada. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Máme zde návrhy usnesení, odstavec 4, jmenovité hlasování. Prosím, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Držel se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 12 rozdělen na sedm částí jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování k první části odstavce 12. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtvrtá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pátá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení ve znění pozměňovacích návrhů. Jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji zpravodaji pan Revelíny k udělení absolutoria eh, rozpočet 2009 účetní dvůr. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh usnesení. Pozněvací návrh číslo 1, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní celé usnesení, celý návrh usnesení, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji, eh, opět pana Devolíny, absolutorium rok 2009, hospodářský a sociální výbor. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se podívejme na návrh usnesení. Je to pozměňovací návrh číslo 3, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se. Zdá se, že to bylo zamítnuto. Kontrola. Zahajuji hlasování k druhé části, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, prosím, eh, zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměvací návrh číslo 6. Prosím, zvedněte ruku, ať vás vidíme. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Přijato. Chcete kontrolu? Ne, nechcete. Pozměvací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zdá se, že zamítnuto. Chceme si to ověřit? Ano, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte ruku, tak ať vás lépe vidíme. Pozměňovací návrh číslo 8, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní celý návrh usnesení ve změní pozměňovacích návrhů, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Nadále pan Rivalini, rozpočet absolutorium 2009, výbor regionů. Jmenujete hlasování k návrhu rozhodnutí, zahojí hlasování, kde pro, proti, končím hlasování. Přijato. Návrh usnesení Pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2, oh, eh, pardon, 3, oh, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato celý návrh usnesení ve znění pozměňovacích návrhů, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji opět panu zpravodaji a nyní pan Stas. Absolutorem 2009, 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní a návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poz, pozměňovací návrh 1 a 3. Ty jsou stejné. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Celý návrh usnesení ve znění pozměňovacích návrhů, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, blahopřeji panu zpravodaji. A nyní pan Stavrakakis a jeho zpráva. Jde o absolutorium Evropské agentury pro léčiva. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji a nyní návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdržel se. Já myslím, že přijato chcete-li, můžeme si ověřit elektronicky nikoli. Dobře, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Zdá se, že zamítnuto. Prosím, zvedejte ruku zřetelněji. Kontrola k pozměvacímu návrhu číslo 4. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Poz, pozměňovací návrh číslo 7, Kde pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zdá se, že zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 11. Končím hlasování. Přijato. Musím vás požádat, abyste hlasovali zřetelněji, jinak to nelze odhadnout. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní celý návrh usnesení ve znění pozměňovacích návrhů. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. Pan Stavrakakis. Absolutorium Evropské agentuře pro základní práva. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A přijato. A nyní návrh usnesení. Nemáme zde žádné pozměňovací návrhy, takže jmenovité hlasování, které zahajuje. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. Blahopřeji, pane Stavrakakis. A nyní Absolutorium 2009, Evropský společný podnik ITER. Hlasujeme, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Evropský podnik pro ITER a rozvoj energie zelené syntézy. Přijato. Návrh usnesení, nemáme žádné pozměňovací návrhy, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji, pane zpravodaji. A nyní máme na programu zprávu pana Moreiry k autonomním obchodním preferencím pro Pákistán jmenovité hlasování. Je to pozdějovací návrh 43. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Třicet jedna pozměňovacích návrhů od výboru pro mezinárodní obchod. Hlasujeme o všech pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 12, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Uzavřeno. Končím hlasování. Přijato. Paní Bídka, ústní pozměňovací návrh, prosím, máte slovo. 9998 po slovech na žádost členských států bychom rádi doplnili nebo jiné právnické osoby nebo združení, která nemá právní subjektivitu a jedná jménem průmyslového odvětví Unie je třeba zajistit, aby eh, to odpovídalo jiným bezpečnostní, bezpečnostním eh, doložkám, které jsme přijali, jako je třeba ta, kterou máme ve dohodě o volném obchodu, která byla uzavřena s Koreou. Eh, tuhle jednotu je potřeba zajistit. Děkuji. Děkuji. Námitka není, budeme tedy pokračovat a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 43. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 42 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38. Eh, kontrola. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 39, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40. Kdo je pro? Třicet devět skoro třetina, jen třetina plenárního zasedání zvedá ruku, takže já nikoho nevidím. Jmenovitá hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo přijato 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Máme zde dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 45, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh ve znění pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamít, eh, schváleno. Pan Moreira se chce ujmout slova, takže prosím. Děkuji mnohokrát. Jako předseda eh, výboru mám mandát z našeho výboru, abych požádal o odložení hlasování o tohoto usnesení. Pochopitelně v tomto ohledu to eh, nevyjadřuje můj osobní názor. No, no, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola alla commissione, prego. Omlouvám se, ráda bych předala slovo komisi, prosím. Ano, komise souhlasí s návrhem odložit hlasování o tomto usnesení. possiamo votare sulla proposta dell'onorevole. Můžeme tedy hlasovat o návrhu pana Moreiry. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl tedy přijat a znamená to, že tento návrh pošleme zpět komisi. Relazione dell'onorevole Schutler sulle disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali. Nyní máme další zprávu, přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. La parte corrispondente dell'emendamento 1, chi è a favore? Pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro? Zvedněte prosím ruku, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1 odpovídající čas. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se hlasování, zamítnuto. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Nyní jmenovité hlasování v případě pozměňovacího návrhu 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh číslo 1, kde pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Odpovídající část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, odpovídající část, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 1, odpovídající čas. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat? Ano, zkontrolujeme. Elektronicky nezvedli jste ruku, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? nemohu zhodnotit, takže opět hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh eh, číslo dvě. Zvedněte prosím ruku. Je proti. Zdrželi se hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh sedm. Kdo je pro? Proti. Držel se hlasování? Zamítnuto. Návrh 1, odpovídající část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Schváleno. Návrh 1, odpovídající část. Bodu odůvodnění 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Přijato. Budeme tedy hlasovat o pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. A budeme hlasovat o návrhu celé rezoluce. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k další zprávě eh, pan o pan Moreira, čili budeme hlasovat, kdo je pro, proti, přijato. Co se týče pozměněného návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh usnesení jmenovité hlasování nezahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato, takže blahopřejeme zpravodaji. Nyní budeme mít i vysvětlování hlasování.